przewodniczący! Otwieram posiedzenie. Pierwszym punktem porządku dziennego. zasedání. Prvním bodem na našem dnešním pořadu jednání je společná rozprava k jednotnému trhu. A začínáme s právou paní Sandry Kalniente, nazvané Zpráva a partnerství na jednotném trhu. Dále tady budeme mít zprávu pana de Campose, jednotný trh pro Evropany a zprávu Kristiana Busoje, jednotný trh pro podniky a růst. Já vítám pana komisaře Michela Barniera a také vítám zástupkyni předsed, předsednictví Evropské rady paní eh, ministrině Jerry. A jak víte, nejdříve dostanou slovo naši zpravodajové jako první paní Sandra Kalniente. Madame Kalniete. Ah. Paní Kalniete, eh, Pane předsedo, omlouvám se, já jsem měla trošku problémy s nasloucháním překladu. Vel, vele vážený pane komisaři, chceme-li oživit společný trh, pak je nutný leadership na nejvyšší politické úrovně. Předseda komise spolu s předsedou rady eh, musí být hnacími silami za konsolidaci tohoto procesu a aktivně spolupůsobit musí také členské země. Jinak eh, se myšlenky o tom, co můžeme eh, činit pro obnovení hospodářského růstu, pro zaměstnanost a pro zvyšování Eh, konkurenceschopnosti. Eh, jinak se rozmělní a eh, zůstane pouze v úrovni dobrých úmyslů a Evropa se pak stane nemocným mužem planety. Z tohoto důvodu vysíváme členské země a komisy, aby převzali každý svůj díl odpovědnosti a pracovali na posilování společného trhu. Ve zprávách budou stanoveny i jasné signály, definovány jasné signály, co očekáváme od jednotlivých institucí. K tomu patří eh, společný digitální trh a autorské právo, prostor pro profesionály eh, v Evropské unii, přeshraniční vyhlašování státních zakázek a zdanění. V oblasti eh, principu vládnutí jde o prosazení ustanovení o společném trhu, která již byla přijata, ale to je zejména na členských zemích, samozřejmě pod dozorem komise. Za druhé je třeba působit proti protekcionismu, jinak může nastat fragmentace společného trhu a samozřejmě s tím souvisí potom nebezpečí snížení naší konkurenceschopnosti. Dále je třeba snižovat transakční náklady a k tomu nás dovedou praktické kroky. Za prvé efektivní a levné mimosoudní vyrovnání, za druhé eh, elektronické systémy státní zprávy a třetí velký bod je intenzivnější zapojení eh, společenských zájmových skupin do evropských politik v souhladu s ustanovením Lisabonské smlouvy. A na závěr bych chtěla poděkovat všem koordinátorům a stínovým zpravodajům za aktivní účast a já doufám, že toto usnesení dnes širokou většinou podpoříme a podpoříme tak rozvíjení společného trhu. Máme ještě mnoho práce a jednotný trh se opět musí stát motorem evropského eh, růstu. Eh, výborná řeč, říká pan předseda. Nyní pan Antonio Fernando Corrala de Campos. Eh, Pane předsedo, Pane komisaři, parlament zareagoval na žádost komise ohledně opatření, které je třeba přijmout, abychom podpořili eh, jednotný trh prostřednictvím této zprávy také, o které dnes budeme diskutovat a hlasovat. Takže my jsme obdrželi eh, celou řadu návrhů, které se týkají eh, kritérií a identifikují se zde priority, pět priorit, jako je zvýšit mobilitu občanů a uznávat vzájemné dipl- vzájemně diplomy, kvalifikace, vysvědčení a pos, prosadit tak mobilitu v EU. Za druhé, kontrola eh, zboží na hranicích dovážených ze třetích zemí. Je třeba dohlážet, dohlížet nad bezpečností těchto výrobků. Dále třeba aplikovat nařízení, pokud jde o roaming, a to až do června 2015. Je třeba omezovat ceny za roaming, aby veřejnost i podniky platili méně. Dále je třeba zajistit přístup ke klasickým bankovním eh, službám a transparentnost je třeba zvýšit bankovnictví a potom je třeba zrušit překážky abychom zajistili eh, přenositelnost důchodových nároků. A ehm, snažili jsme se o konsensus a především nejtěžší bylo eh, ehm, bojovat proti té určité únavě na vnitřním trhu. Zde eh, o tom hovořil i pan profesor Maria Monti, Mario Monti ve své zprávě. Je třeba tedy především zareagovat na takovou deziluzi obyvatel, tak jak se to i ukázalo ve zprávě tigrech. Potom je třeba i, aby náš parlament se více zapojil. Proto jsme pracovali na třech zprávách, jednak ve výboru IMCO, kde jsme měli takový globální náhled na téma a potom tady byly ty tři komponenty jako podnikání, občané a e, governance. To jsou témata, která musí e, se rozpracovávat zároveň, tak abychom měli e, růst na trhu, který bude udržitelný a abychom i Eh, vyřešili problémy a překážky na trhu. I zde eh, eh, Komise tedy přijala určité iniciativy, včetně Evropa 2020, Průmyslová Evropa, Evropa inovací, ale nesmíme ztrácet na tempu. Musíme neustále oživovat jednotný trh, který musí být dostupný občanům a nesmíme minout tento cíl. Bylo těžké dosáhnout konsensus ve dvou věcech. Za prvé, Eh, pokud jde o eh, hodnoty a sociální práva, zde mm, eh, především eh, eh, mm, bylo těžké tedy přesvědčit ty liberály, aby přijali nezbytnost těch sociálních práv Evropanů, které jsou nezbytné pro budoucnost našeho trhu. Také litujeme, že zde se nehovoří o revizi, o směrnici, o vysílání pracovníků. Dále je třeba i mm, zajistit veřejné služby v obecném zájmu. Jde o služby, které musí e, e, být e, nutnou a mm, komponentou vnitřního jednotného trhu. Jsou to tedy služby ve veřejném zájmu, které ale nesmí se stát monopoly nebo oligopoly. Jde třeba o věci jako zdravotnictví nebo městská doprava, školství a podobně. Dále je třeba zajistit eh, trh, konkurenceschopný trh i pro tyto služby, ale tyto služby musí být založeny na principu univerzální dostupnosti a eh, spravedlivého, spravedlivosti. Zde eh, došlo tedy k určitým dohadům s pravicově naladěnými skupinami v tomto parlamentu, které neakceptují tedy tyto myšlenky. A mm, my zde já bych především hovořil o článku 14 protokolu 26 smlouvy, eh, který o tom hovoří. Moje frakce eh, se zdržela eh, hlasování ve, ve výborech, protože hm, právě kvůli těm aspektům sociálních dimenzí jednotného trhu, i když musím říci, že zde existuje celá řada pozitivních aspektů, které věc vylepší. A potom byly předloženy pozměňovací návrhy, které předložili různé různé tedy parlamentní frakce. A závěrem bych chtěl poděkovat výboru IMCO a těm, kteří pracovali na e, této zprávě. Chci poděkovat e, všem tedy parlamentním frakcím, které předložili celkem 266 pozměňovacích návrhů. Všechno bylo užitečné a děkuji i stínovým zpravodajům e, jako jsou tedy Rosa Fontun, Honstein, Jürgen Kreuzmann, Balkon Harbour a Emil Turunen. Děkuji tedy i všem frakcím za produktivní konstruktivní kritiku a za ducha spolupráce, to, což umožnilo, abychom se dohodli. Děkuji Malcolmovi Harbrovi za jeho perspektivu, děkuji za tyto čtyři měsíce plodné práce. Děkuji. So you have uh, one... Tak a uh, e, máte celkem šest e, minut a jednu minutu potom na závěr. A to tež platí pro pana Kristiana Silvia Busoje Máte dohromady 6 minut, pane. Teď. Čili nejdříve čtyři a na závěrečné poznámky dvě potom. Děkuji vám, pane předsedo. Pane předsedo, vážení kolegové, vnitřní trh je jedním z nejvýznamnějších úspěchů a silných stránek Evropské unie, na níž můžeme být pišní. Domnívám se, že nepřeháním, když řeknu, že vnitřní trh, který eh, známe je v srdci Evropské unie a e, v průběhu času ukázal své výhody pro spotřebitele i pro evropské podniky a přispěl k našemu ekonomickému růstu. Nicméně v posledních eh, letech jsme zaznamenali jakou si únavu eh, trhu a integrace a proto vnitřní trh potřebuje nový elán. Musíme navrátit důvěru ve vnitřní trh ze strany eh, evropských občanů. Potřebujeme nové začátky. Já velice oceňuji práci výboru v tom smyslu, především výbornou práci a jako komise a, komise, a komisaře pana Barniera, kterému opravdu blahopřeji k jeho odhodlání a jeho velikému úsilí úsilí pro eh, obnovení eh, energie vnitřního trhu. Komise nám předložila ambiciozní plán a současně plán potřebný, který navrátí sílu vnitřnímu trhu. Jsem přesvědčen, že pokud tato opatření budou realizovaná, bude vnitřní trh atraktivnější pro naše občany i pro podniky a bude znamenat větší efektivnost jeho celkového fungování. Vážení kolegové, co se týče mojí zprávy, já musím říci, že je to úkol velice ambiciozní, protože je potřeba nalézt konsenzus mezi eh, jednotlivými opatřeními, aby vnitřní trh byl moderní a silný a přispěl k eh, budoucímu růstu a odpovídal očekávání našich občanů a podniků je třeba klást důraz na inovace, na to, co musí být vykonáno v oblasti duševního vlastnictví, jaká eh, daňová opatření eh, bude potřebovat a současně respektovat suverenitu našich členských států. Na základě eh, všech diskusí já bych chtěl poděkovat za přispění všech stínových zpravodajů, zpravodajů s stanoviskem i všem kolegům, kteří předložili pozměňovací návrhy, kdy tedy do celkem byla identifikována pětice priorit, které je potřeba implementovat. Především jedná se o inovaci a kreativitu, která je nezbytná, pokud chceme eh, trvale udržitelný růst. Dále eh, vytvoření eh, evropského patentu, vyřešení problematiky, řešení sporů, problematiky autorských práv. Pokud chceme inovovat, potřebujeme také řešení pro jeho financování, jako třeba dlouhodobé financování, v rámci který eh, usnadní eh, jednotlivé, eh, tedy využití kapitálu. Dále pak investice formou obligací do infrastruktur, jako jsou telekomunikace a energetika. Další prioritou je digitální agenda, kdy je potřeba podpořit obchod eh, po internetu a zesílení eh, důvěry spotřebitelů, boj proti pirátství a usnadnění eh, dodávek přes hranice a podobně. Další prioritou má za cíl vytvořit z jednotného trhu vhodnější prostor pro ekonomický růst a vytváření pracovních příležitostí, lepší přístup ke kapitálovým trhům a zjednodušení daňové Eh, eh, zátěže eh, podniků, tak aby tedy podniky byly povzbuzovány, v investování v, přes hranice. Je potřeba zjednodušit fungování malých a středních podniků, které zajistí trvale udržitelný růst. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Teraz poproszę o zabranie. Děkuji. Nyní jménem komise poprosím, aby si slovo vzal pan komisař Michel Barnier. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové. Eh, jsme v klíčovém okamžiku, jak se zdá, eh, pokud jde o eh, tuto práci, do které jsme se společně vrhli a která se Eh, týká tedy eh, mm, té zprávy, velice eh, jaksi mm, inteligentní zprávy Maria Monteho a navazujeme na zprávu Grech, kterou jste přijali a i mm, je to něco, co dlužíme občanům v každé zemi. Je třeba tedy opět oživit zaměstnanost, růst a sociální soudržnost jaká jsou ta klíčová slova, eh, která slyší lidé z Bruselu, ze Štrasburku. Jsou to eh, eh, výrazy, které jsou jaksi limitující, omezující, jako regulace, řízení, dohled, dozor, Eh, snižování schodku, dluhu, tedy jsou to mm, termíny výrazy nutné, ale velice limitující a těžko stravitelné. Je třeba dodat i jiný tón a především eh, jiné aktivity, abychom opět eh, vzbudili novou důvěru v ten evropský projekt, aby všichni spíše měli pocit sounáležitosti a ne, že se musí každý zavřít sám doma a společně musíme čelit globalizaci. To jsou důvody této naší práce. A já bych chtěl osobně především poděkovat třem zpravodajům, kteří právě hovořili. Je to Sandra Kalniete, Antonio Fernando Cordeira de Campos a Christian Silvio Busoy také i Malcolmovi Harborovi, který zde byl již zmíněn, který velice efektivně eh, a velice rychle eh, byl schopen pracovat s těmi 11 eh, výbory v parlamentu a děkuji i koordinátorům z různých politických frakcí, poněvadž tady mm, bylo třeba koordinovat hodně věcí poněvadž eh, jde o eh, celou škálu témat. Je třeba, abychom vyslali silný signál ostatním institucím, ale i podnikům a občanům. A eh, abychom tedy v důsledku té zprávy Maria Montyho a zprávy Grech, tak my jsme byli požádáni, abychom pracovali i kolektivně v kolegiu komisařů, abychom společně pracovali na oživení trhu, na strukturálních reformách, které jsou tak nezbytné, abychom realizovali ty tři, čtyři body růstu, které jsou zmíněny ve zprávě. Na tomto velkém trhu, který je vlastně pouze první etapou evropského eh, politického projektu, tak 60 našeho vývozu je směrem k, k dalším 26 členským státům a e, vlastně minimálně 60 každá e, naše země e, vyváží jen tak tedy do sousední země, tedy do jiného členského státu, takže zde je, vidíte, velký potenciál růstu. A jak vznikl jednotný akt pro trh, Single Market Act a tak vlastně i eh, eh, vznikly tedy ty eh, dokumenty, které jsem rozeslal všem, i subjektům dotčeným, včetně odborových svazů a podobně. I jsme měli čas vše řádně prodiskutovat, abychom mezi těmi všemi návrhy vybrali právě ty, které se jeví jako nejvíce účinné a které zlepší život našim podnikatelům i občanům. A právě i v tomto duchu ve středu příští týden kolegium komisařů bude diskutovat o Single Market Act a mm, i ve světle tedy eh, vašich závěrů a vašich diskuzí. Jsem přesvědčen, že proto, abychom eh, vyhráli tu bitvu o růst a konkurenceschopnost, eh, tak musíme zapojit všechny, každé území, každý podnik a každého občana. Všichni jsou potřební každé území Evropské unie je nezbytné. Vlastně to bylo na začátku jednotného aktu a jednotného trhu. Tehdy předseda komise Jacques Delors přišel s tou myšlenkou právě aby jednotný trh i mm, mm, byl doprovázen tou politikou soudržností, protože ty regiony, které eh, jaksi jsou eh, eh, upozadněny, které nejsou tak rozvinuté, tak musí dohnat ty Eh, rozvinuté regiony, i ty ultraperiferní. Každý podnik je nutný, ať jde o inovace, ať jde o eh, mm, eh, kreativitu. Musíme tedy udělat pokrok s těmi patenty a musíme zajistit přístup k financování. Mm, musíme jim zjednodušit administrativu, třeba i aby mohli s důvěrou obchodovat přes internet Eh, elektronické obchodování musíme posílit. Každé území, každý podnik, každý občan. My jsme, vy jste v každodenním životě všichni spotřebiteli, uživateli služeb a <clears throat> těmi, kteří tedy střádají peníze, kteří jsou akcionáři, kteří pracují, eh, kteří jsou řemeslníci. A cílem je mobilita, mobilita eh, přes hranice, tam musí se také oživit, oživit a tomu slouží uznávání dovedností, kvalifikací, sociálních práv a, mm, a potom je to přístup ke kvalitním veřejným službám. Eh, když si někdo koupí třeba nějaký výrobek přes internet či jinak, tak eh, musí mít jistotu, že to třeba nebude zdaněno dvakrát. To musíme všechno vyřešit, aby vnitřní trh fungoval lépe. A nyní, jaká je ta příští etapa, která nás čeká? Evropská rada 24. a 25. března eh, uvítala tento náš krok a eh, v podstatě i Evropská eh, rada se do toho zapojila jako spolurozhodovací orgán a stanovila priority a tady to opakuji příští týden kolegům komisařům, eh, eh, kteří na tom hodně také pracovali, navrhnu 12 eh, takových zásadních bodů, které posílí, které, budou tak, které se stanou takovou pákou pro posílení vnitřního trhu, jako je třeba mobilita, jako je financování malých podniků, jako je duševní vlastnictví, daně, hm, veřejné služby, sociální soudržnost, takže u každých eh, těchto eh, bodů, které mají posílit trh, nabídnu klíčové aktivity, které budou novátorské, které doufáme budou i efektivní pro podniky a pro občany a které budou realizovatelné do dvou let. To znamená, komise eh, je navrhne a vy spolu s radou byste měli být schopni přijmout tato opatření v roce 2011, 2012, protože 2012 to budeme slavit 20 let jednotného trhu. A dámy a pánové, pokud eh, dobře nasloucháme eh, lidu v Evropě, tak si eh, nemůžeme dovolit, aby toto výročí pouze se zvrátilo v nějakou nostalgii. Ne, musíme se chovat proaktivně a mm, oživit jednotný trh a to právě díky tomu Single Market Act, tedy 12 návrhů, konkrétních návrhů na oživení trhu, které ale se vzájemně nevylučují u e, každého z těchto bodů jsme identifikovali další aktivity, další návrhy, další náměty, které komise paralelně bude předkládat. A bude to 12 klíčových aktivit, které budou symbolizovat tuto práci. Já doufám, že na nejvyšší úrovni, tedy Evropská rada a parlament, tedy vy a komise, a maďarské předsednictví, kterému děkuji, paní ministrině, že budou e, slavnostně Eh, dejme tomu do června či do července, se zaváží, že ano, Single Market Act se stane realitou. To je vše, co jsem chtěl k tomu říci. Vy jste mě eh, požádali, hm, abychom eh, v té části prohlášení komise se zmínil o jednom aspektu, ale já to učiním teď to je to, co se nachází v Single Market Act a to je to, co eh, je zajímavé pro 17 eh, naší ekonomiky, to jsou veřejné zakázky. A jak i se hovoří ve zprávě Busoj, tak dovolte, abych řekl pár slov o těch čtyřech oblastech, eh, kterým se teď spolu s vámi budeme věnovat a týkají se veřejných zakázek. První to je obecná revize směrnice z roku 2004, eh, tak abychom eh, garantovali optimální čerpání veřejných eh, fondů, potom maximální participace podniků na veřejných zakázkách a výběrových řízení a potom je to tedy zajišťování dodávek kvalitnějších produktů s menší byrokracií. Je třeba zajistit zjednodušení řízení, aby bylo flexibilnější abychom i ale vzali do úvahy eh, specifické potřeby eh, malých obcí, malých tedy územně správních celků, které by měly mít možnost jednodušených řízení. A potom zajistit i přístup k veřejným zakázkám eh, i přes hranice, tak aby malé střední podniky mohly participovat přeshraničně v těchto veřejných zakázkách. A tak, jak říkal i Malcolm Harbour, a e, je třeba, abychom se chovali zodpovědněji, tedy ekologičtěji v nákupu, e, to znamená dávali e, přednost inovacím a sociálnímu začlenování. A e, nyní tato reforma e, bude mm, rozpracována v jednoduchých e, v podobě jednoduchých pravidel. My tedy povedeme široké konzultace, tedy připomínkové řízení, máme již zelenou knihu a vše tedy se má stát realitou. Ne všechno bude v podobě legislativy, komise bude pracovat v rámci jednotlivých sektorů, tak abychom i díky tomu rozpracovali cíle, které jsou obsaženy ve strategii 2020. Například budeme mít manuál o ekologických veřejných zakázkách, což připravuji s kolegou Potočníkem. Potom je to Evropský plán pro energetickou účinnost. S tím na tom pracuju s panem Ettingerem, paní Edegard a potom také jde o projekt eh, nákupu eh, inovativních výrobků předtím, než jsou obecně uvedeny na trh. S tím pracuji s panem Tajány. Je to téma kterým se také zabýváme. Druhá oblast, kterou se zabýváme, to jsou koncese. Aniž bychom čekali na výsledky eh, eh, eh, té dlouhodobé práce, modernizace rámce veřejných zakázek, takže my chceme pracovat na těch koncesích. Koncese hrají významnější a významnější roli právě při eh, budování infrastruktury, při poskytování veřejných služeb. 60 PPP eh, v Evropě, toho partnerství PPP, je přes koncese. A kromě koncese na různé stavební práce a podobně, infrastrukturu, tak zatím nemáme žádnou evropskou legislativu. A i když eh, zde se aplikují obecné principy smlouvy, tak tady panuje zatím velká právní nejistota, mm, která negativně ovlivňuje tyto smlouvy. A již máme 24 judikátů eh, Evropského soudního dvora na tato téma. Já tedy chci odlehčit celý ten rámec, který bude mít pouze základní pravidla, která ale nespochybní ty národní právní předpisy, pokud fungují dobře. To znamená, nebude ukládat přehnaně velké eh, administrativní břemeno pro obce a tam navrhne určitý prahový limit. Já vím, že kolem toho eh, panují určité diskuze a pochybnosti ve vašich frakcích a a já si myslím, že pokud dobře stanovíme cíle, tak se vyhneme těmto nedorozuměním. Státní a veřejné orgány svobodně si budou organizovat eh, veřejné služby, ale pokud se eh, dohodnou, že provedou outsourcing, že tedy je budou privatizovat, eh, tak tam musí, být, musí existovat určitá transparentní pravidla, aby nedocházelo k diskriminacím. Já bych chtěl tedy optimalizovat především využívání veřejných prostředků a je třeba, aby přidělování těchto kontraktů eh, proběhlo řádně, to znamená, aby vše bylo veřejné, abychom vyloučili riziko korupcí. Pokud jde o podniky, chceme oživit eh, vnitřní trh. Kdo eh, by mohl být proti Eh, eh, i eh, těmto koncesím, protože zatím malé střední podniky nemají ty možnosti jako velké podniky, nemohou tedy získávat kontrakty v zahraničí, pokud tam není dostatečná publicita, nemají informace o tom, že takovou možnost v zahraničí mají. Proto je třeba zajistit i přístup malým středním podnikům. Potom je to otázka better regulation, tedy eh, eh, lepší regulace, eh, to je levnější, než řešit problém přes tedy nějaká potom pravidla, která, který by se řešily porušení předpisu. A my máme zde směrnici z roku 2009, a e, kterou musíme reformovat, e, jejíž e, účinnost vyprší za pár týdnů. Jde o to vyřešit i ty systémy kompenzací, které někdy jsou v rozporu s evropským právem. A my s panem Tajány zorganizujeme konferenci 23. května v Bruselu právě na téma zakázek v oblasti zbrojního průmyslu. Dále je to otázka mezinárodní dimenze veřejných zakázek. Cíly je jasný. Eh, větší přístup eh, mm, pro naše podniky a samozřejmě i my jsme eh, připraveni nabídnout více, ale v duchu reciprocity. Musí to být vzájemně prospěšné. Takže ty obchody musí být prospěšné všem. To je základní postulát. A my na základě toho postulátu jsme otevřeli obchod, ale máme zde problém který zde chci připomenout. Pravdou je, že eh, naši hlavní partneři, Spojené státy, Japonsko, eh, Čína, eh, i bilaterálně tedy, nechtějí se skutečně zavázat k tomu, že více otevřou své trhy. A my nemáme možnost tedy, jak s nimi vyjednávat, protože naše trhy již jsou přirozeně otevřené a zde mezinárodní závazky vyplývající z smlouvy GPA z organizace eh, obchodu ještě nebyly transponovány do evropského práva a v tomto kontextu členské státy aplikují tato pravidla eh, rozličným způsobem, což znamená narušování hospodářské soutěže. A eh, dnes proto Evropa je v nevyvážené pozici třeba případ dálnic v Polsku, Hmm. zahraniční podniky u nás mají široký přístup eh, a eh, k těmto zakázkám, eh, který jde příliš daleko a na druhé straně naše podniky se potýkají s potížemi, aby vůbec mohli se zapojit do výběrových řízení v těch partnerských zemích. Proto tento rok navrhneme legislativní nástroj hm, poluskologem Karlem de Huchtem, abychom do evropského práva převedli mezinárodní závazky týkající se veřejných zakázek, tak abychom měli určitou vyjednávací sílu. My jsme pro otevřenost, ale nemůžeme být naivní. Jde o to, aby eh, eh, naše subjekty měly jasný právní základ, aby eh, věděli tedy ti naši investoři, zadavatelé, jak jednat s těmi zahraničními uchazeči o zakázky, zakázky a aby měli větší právní jistotu. Tady nejde o to, abychom se stali nějakou uzavřenou baštou, pevností. Ne, musíme se chovat realisticky a spravedlivě a e, e, být otevření, ale ne naivní. A jak jste, pane předsedo, požádali, já jsem chtěl využít této příležitosti o oživení vnitřního trhu a zmínit i tento významný sektor, který určitě bude součástí právě těch 12 bodů na oživení vnitřního trhu. E, a to je tedy ten bod, který se týká modernizace veřejných zakázek. To je něco, co navrhneme v příštích týdnech. Děkuji. imieniu Rady urzędująca przewodnicząca. Jménem Rady e, nyní úřadující předsedkyně paní ministrině Děry. Děkuji. Pane předsedo, dámy a pánové poslanci, pane komisaři. Jak řekla paní Kalnět, Evropská unie, Evropská ekonomika potřebuje lokomotivu růstu. Já s tím souhlasím. Na začátku maďarského předsednictví náš ministerský předseda zcela jasně prohlásil, že nestačí pouze zvládat krize po té, co nastaly, že členské země si musí přijmout přísnější pravidla rozpočtové politiky. A my pracujeme na legislativních eh, návrzí, které budou představovat eh, celistvý balíček antikrizových opatření, ale také potřebné opatření pro růst a zaměstnanost. My hledáme tato opatření, hledáme prostředky, eh, jimiž toho lze dosáhnout. A já vidím na společném trhu mnoho potenciálu, který zatím leží ladem a který je třeba využít v rámci strategie 2020. V této souvislosti předsednictví vítá odhodlání Evropského parlamentu a komise o oprášení společného trhu, o jeho posílení. Vítáme eh, priority, které zde byly stanoveny, které byly sformulovány v vašich zprávách. Zpráva pana Louis Greka představuje určité východisko a já myslím, že toto může být začátek velice úzce zaměřené debaty, jejímž výstupem budou konkrétní kroky, které se uskuteční ještě do roku 2020, což bude kulaté výročí společného trhu. Také Rada ministrů pro konkurenceschopnost eh, se eh, v první třetině března zabývala touto problematikou a šlo zejména o otázky veřejného zadávání zakázek. Maďarská, maďarské předsednictví na základě této debaty má záměr stavět na těchto závěrech, jež zašly z rady. Ráda bych ale zmínila ještě širší kontext. V době, kdy kvůli politickým a hospodářským tlakům evropští občané, firmy a instituce eh, možná občas zapochybují o přínosech společného evropského trhu, ale jak řekl profesor Monty, právě v takovýchto dobách potřebujeme společný evropský trh. Jsou to podmínky, kdy členské země hledají manévrovací prostor zejména v rámci svých národních hranic, ale my bychom neměli ustoupit tomuto tlaku a měli bychom si připomínat o to více naše odhodlání budovat společný trh. Toto bylo zmíněno již v předchozích zprávách a také ve zprávě Montyho, že totiž zde máme určité výzvy, že by tento společný trh mohl být prostředkem, jak přiblížit Unii občanům, ale také by se mohl zvrhnout v arénu ochrany partikulárních zájmů. Otázka, jak to dopadne, závisí na tom, jak odhodlaně budeme pracovat na pozitivní aspekty společného trhu. Podle, podle očekávání by někdy začátkem dubna komise měla zveřejnit své revidované prohlášení, k tomuto návrhu. Pak budou snad následovat legislativní návrhy a e, pak nám zbyde než se spolehat na partnerství mezi vámi, parlamentem a Evropskou komisí a výsledkem by e, měl být e, společné proskoumání vhodných priorit. A já bych se chtěla zastavit nyní u některých hlavních priorit, které zde zasněly. Předsednictví vítá tu skutečnost, že zpravodaj si přeje, aby společný trh byl bodem jednání Evropské rady. My věříme, že Single Market Act a jeho pokrok patří víceméně k obecnému politickému vývoji v Evropské unii a je na Evropské radě, zejména jim předsedovi, aby se zabývala touto agendou. Nicméně chci připomenout, eh, že závěry rady na základě jarního samitu toto všechno zdůraznili. Eh, předsednictví bych chtěl poděkovat parlamentu eh, za neutuchající podporu, zejména pro Radu ministrů pro konkurenceschopnost. K tomu patří také systém evropského patentu a my jsme přesvědčeni, že to velice oživí patentový ruch v Evropě. My tedy vám chceme poděkovat za to, že jste v režimu posílené spolupráce pomohli rozjet tento projekt. Také věříme v společný digitální trh a samozřejmě pro prominentní roli malých a středních podniků v této oblasti. Občanům pomůže také zejména vzájemné uznávání dokladu o vzdělání a kvalifikaci a my proto se domníváme, že eh, bezprostřední další roky jsou skutečně žádoucí. Předsednictví se domnívá, že téměř ve všech zprávách, včetně zprávy Grechovi a De Camposovi, že v těchto zprávách je kladen velký důraz na to, aby občané mohli využívat práv na společném trhu. V této souvislosti eh, jsme si vědomi eh, jednotlivých eh, akcí, jako je zřízení Single Point of Contact eh, a eh, dalších eh, serverů, na které se občané mohou přímo obracet. Nicméně vidíme pořád potenciál ke zlepšení. V neposlední řadě dovolte několik slov o druhé prioritě, která zde byla zmíněna, což je balíčka, balíček šesti legislativních aktů. Opakovaně se objevuje kritika, že členské země a Evropská rada se více nebo možná příliš eh, soustředuje na mikrofinanční stabilitu, na makrofinanční stabilitu a nestará se dostatečně o otázky růstu. Eh, my zde spoleháme na ty takzvané měkké mechanismy, tak jak je to stanoveno ve strategii 2020. A já mohu jenom zopakovat, že společný trh je dosud nevyčerpaný potenciál, který nám může pomoci a pomoci také k tomu, abychom fungovali vyváženě. Jsem přesvědčena, že velice důležité je posilovat společný trh a to maximálně transparentním způsobem prostřednictvím úzké spolupráce mezi parlamentem a komisí. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, paní ministrině. Dámy a pánové, naši tři zpravodajové, pan komisař a paní ministrně zahájili mimořádně důležitou debatu o budoucnosti Evropské unie a jejich občanů. Myšlenka obnovy společného trhu vzešla z výboru pro společný trh a já bych chtěl poděkovat členům a Háborová eh, výboru za jejich odvedenou práci a blahopřeji jim k iniciativě, z níž pak vznikla skvělá zpráva pana Maria Montyho. Také chci poděkovat panu komisaři Michelu Barnierovi za jeho opravdu rozsáhlou prezentaci k tématu veřejných zakázek a k jeho reakci na iniciativu parlamentu. Je nesmírně důležité, abychom zde postoupili vpřed a já jsem si jist, že také maďarské předsednictví k tomu přispěje, tedy k této věci, která je tak důležitá pro všechny Evropané. Stačí podívat se, kolik parlamentních výborů vypracovalo stanoviska, bylo to celkem osm, takže vidíme, jak je to skutečně důležitý, důležité téma. A nyní e, si vyslechneme zástupce těchto výborů. Nejdříve pan Andres Barea za výbor pro mezinárodní obchod. Pane Děkuji, pane předsedo. Samozřejmě osm eh, výbor, osm výborů eh, na tom pracovalo a já tedy chci poděkovat za výbor INTA. Konsolidace jednotného trhu, to je jeden z cílů strategie 2020. Je třeba přejít k růstu. Evropská unie musí se stát mezinárodním protagonistou na globálním trhu. Evropská unie musí řešit své výzvy Výzva pro podniky, naše podniky na eh, mezinárodním trhu je obecně to, eh, že je to příležitost pro ně, vnímají to jako příležitost, ale také to znamená i jejich sociální odpovědnost, sociální růst se všemi garancemi pro eh, zaměstnance, pro veřejné služby, se zeměmi rozvojovými. Také zde jsme se zavázali, že budeme bojovat proti chudobě, cíle milénia a také i naše mm, podniky musí se zapojit do znalostní ekonomiky ekonomiky do budoucna. To znamená, musí se chránit jejich duševní vlastnictví, bojovat proti padel, padělkům musíme. Proto je třeba i eh, mm, pracovat tedy s kritérii rozvojovými i sociálními a to eh, je to, co musíme i prosazovat externě za hranicemi EU. To je potřeba pro naše občany. Děkuji. Pan eh, Jogo Fejo, který je z výboru hospodářského a měnového. Děkuji, pane eh, komisaři Barnier i paní Jury, eh, která zde zastupuje radu i členům výboru IMCO. Eh, jménem výboru ECON mohu jedině zdůraznit význam zprávy, o níž dnes diskutujeme. Domnívám se, že perfektně odráží duch Eh, komisaře Montiho, to znamená podporu liberální ekonomiky, úspěchu, spolupráce, dynamiky v novátorském vnitřním trhu. A to přesně odpovídá strategii EU 2020 a sehrává významnou roli při transformování těchto záměrů ve skutečnost. Malé a střední podniky jsou eh, hlavním nositelem této ekonomiky a je třeba je podpořit je třeba vytvořit substrát ekonomického růstu, který bude spočívat na ekonomickém řízení vnitřním trhu a na reálném růstu ekonomiky. Děkuji. A další Rafael Baldassare. Ketat. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane předsedo. Single, Pane předsedo, Single Market Act znamená i zajistit větší participaci všech dotčených subjektů, tedy podniků, spotřebitelů a e, pracujících. Je to velice ambiciozní projekt a já jsem velice rád, když slyším návrhy pana komisaře Barniera a když i slyším, co říká náš parlament. Podle mého soudu je, je zde několik priorit, které musí být splněny, abychom splnili cíle EU. A to to především je třeba zajistit eh, přístup malých středních podniků na tento trh, je třeba zrušit různé administrativní překážky a usnadnit jejich participaci na eh, výběrových řízeních. Je třeba zrušit jakékoliv překážky pro rozvoj elektronického obchodu, je třeba finančně podporovat inovace a především prostřednictvím mm, vydávání obligací na evropské projekty, a to konkrétně v sektoru energetiky, dopravy a telekomunikací. A nakonec eh, je třeba propojit i e, rozvoj e, se životem podniků. To znamená mít určité cíle, pokud je o zaměstnanost a pouze e, takto splníme cíl strategie 2020. Vytvoříme skutečně tržní sociální ekonomiku, která zajistí udržitelný růst. Líza... A nyní paní Líza Jakonsáry za výbor pro zaměstnanost. Pane předsedo, Jacques Delo neměl pravdu, když říkal, že není možné se zamilovat do společného trhu. Toto téma nicméně zbuzuje tolik vášní. Chystá se mnoho dalších důležitých věcí, evropský patent a budoucí energetický trh. Nicméně zklamáním zůstává to, že tak málo je slyšet o vysílání pracovníků a dále ty nejasné formulace týkající se sociální záležitosti, sociální ochrany. Je velkým zklamáním, že sociální ochrana je považována za problém. V severských zemích funguje silná sociální legislativa, která garantuje vysokou konkurenceschopnost i produktivitu. Nebylo by dobré vydat se toto cestou? Není pan Jürgen Kreuzmann za výbor pro zaměstnanost. Pane předsedo, pane komisaři, já bych chtěl reagovat na poznámky kolegyně. Ve výboru místo sociální klausule. jsme navrhli opatření, v, na vnitřním trhu pro eh, zaměstnanost. To je daleko důležitější, než jenom používat obecné fráze. A samozřejmě, že eh, v, na vnitřním trhu je třeba také sledovat sociální aspekty a klást na ně důraz. A dovolte ještě jednu poznámku. Já jsem byl velice překvapen, eh, když Eh, se zde hovořilo o hospodářském řízení. Eh, toto je věc, eh, kde v Německu nemáme příliš dobré zkušenosti. My bychom byli velice rádi, kdyby se tento trh rozvíjel. Samozřejmě, aby se sladěvaly také naše ekonomiky ale nevím, jestli je to vhodné pro propagaci hospodářského vládnutí či řízení. Nám jde o to, aby eh, společný trh se více rozpohyboval a to už eh, mělo tady být dávno, poněvadž v příštím roce budeme slavit 20. výročí společného trhu. Já vítám to, co řekl pan komisař Barnier, takže totiž chce se soustředovat na opatření, které, která dosud ležela ladem. Společný trh je obrovskou šancí pro nás všechny, může posílit zaměstnanost a to vlastně musí být naším cílem udržet zaměstnanost a to je ta nejlepší sociální politika ze všech lidé, kteří mají zaměstnání, tak mají pocit vlastní hodnoty a proto musíme podporovat všecko to, abychom eh, toto podpořili. My potřebujeme balíček eh, opatření, které eh, který bude vyvážený, tedy bude jak pro podniky, tak pro občany. Zejména malé a střední podniky musí více mít lepší, lepší výhody na tomto trhu je třeba, aby mohli eh, prodávat své produkty po celé Evropské unii, aniž by museli mít strach, že jim někdo ukradne. Toto je jenom eh, řada opatření. Například eh, teď hovoříme o harmonizaci eh, výpočtového základu pro DPH a to také může být eh, takovým impulsem. Dále uznávání eh, Eh, vzdělávání, eh, případně celoevropský eh, certifikát o dosaženém vzdělání. To všechno je důležité a to také přispěje k mobilitě na evropském trhu. A krom toho potřebujeme také celoevropský dozor nad trhem, poněvadž členské země zde neplní svoji roli tak, jak by to mělo být. A pokud toto všechno schválíme, vlijeme novou krev do žil společného trhu. Děkuji nyní pan kolega Francesco de Angelis za výbor pro průmysl, výzkum a energetiku. Grazie, Děkuji, pane předsedo. Pokud chceme opět nastolit důvěru v trh, tak je třeba dát prioritu spotřebitelům, zaměstnancům a podnikům. Je třeba i garantovat eh, sociální práva na budoucím vnitřním trhu. Pokud chceme posilovat práva občanů, zaměstnanců a uživatelů eh, veřejných služeb, eh, tak musíme tedy se zaměřit na ekonomický růst, který bude ve službách občanů a balíček balíček norem určený podnikům musí obsahovat určité dobré návrhy v tomto směru a je třeba zvýšit i přístup malých středních podniků na trh kapitálu a úvěrů Je třeba posporovat inovativní eh, podniky a regionální rozvoj. Malé střední podniky jsou eh, základem a motorem naší ekonomiky a růstu. Pane předsedo, je třeba garantovat tyto cíle tak, abychom skoncovali s krizí a podporovali nový eh, model rozvoje, který bude udržitelný a zajistí zaměstnanost. Děkuji, kolego. Paní Sofie Akoni, výbor Regi monsieur le président. pane předsedo. Pane komisaři, paní ministryně vážení kolegové, já bych chtěla říci jednu věc. Eh, jedno slovo, která, které je možná odlišné od stávající konjunktury, ale možná je třeba i zdůraznit, a to je slovo ambice. Ambice pro vnitřní trh, pane komisaři, ambice pro Evropu, ambice eh, pro to, abychom prokázali občanům, že eh, budování Evropy je pokrokem pro jejich práva jako spotřebitelů, jakožto turistů, jakožto jednotlivců a já chci eh, zvláště poděkovat Michelu Barnierovi, který zosobňuje tyto ambice všemi svými projekty, které chce realizovat. Jakožto zpravodajka stanoviska parlamentního výboru pro regionální rozvoj eh, vítám eh, uvedené myšlenky, potřebu konkrétních akcí pro charakteristické regiony se zvláštními geografickými vlastnostmi, jako třeba odlehlé oblasti, vytvoření evropského patentu pro evropské podniky, nadace, eh, vzájemnostní pokladny, združení a financování společných projektů a potřeby financovat trvale udržitelný rozvoj. Děkuji. Děkuji a nyní pan Piotr Boris, prosím. Děkuji, pane eh, předsedo, pane komisaři. Strategie EU 2020 eh, nám má dodat konkurenceschopnost a růst a proto potřebujeme jednotný trh. A já velice oceňuji přístup eh, komisaře Barniera a profesora Montyho eh, a vítám jejich příspěvek k 20. výročí Single Market Act eh, je možno udělat mnoho Eh, například ve prospěch duševního vlastnictví, ve prospěch kreativity, společnou zprávu duševního vlastnictví a máme velice specifické nápady pro zjednodušení um, uh, účtování a ochrany, uh, ochrany zna- známek, uh, nadace. To jsou všechno, myslím, dobré zprávy pro malé a střední podniky, pokud se to bude moci realizovat. Eh, prosíme řečníky, aby hovořili trošku pomaleji, protože to eh, je příliš rychlé, říká předseda, eh, aby to mohli slušně tlumočit. Kolega Lene není mezi námi, Tojne Manders má slovo, výbor Jury voorzitter dat betekent dus dat ik extra minuten krijg van. Děkuji, pane mm, eh, předsedo, to znamená, že mohu využít i minutu pana Léneho. Pane eh, předsedo, chtěl bych poděkovat panu komisaři a všem eh, předřečníkům. Eh, jsou tu v té zprávě některé velmi významné aspekty a já doufám, že eh, pan komisař dokáže tyto dobré úmysly proměnit v praxi. My vítáme profesora Montyho, vítáme, a on tedy říká, že transpozice směrnic je hlavní problém věčního, věčního trhu a proto je potřeba spíše eh, nařízení. Já jsem spíše pro menší počet zákonů, ale jednotnou aplikaci tak, aby nedocházelo docházelo k rozdílné aplikaci v jednotlivých členských států, co velice komplikuje život malým a středním podnikům, které chtějí pracovat přes hranice. Eh, kromě toho asi nejdůležitější je slovo marketing. My Eh, vypracujeme vynikající zákony, máme výborné právníky, ale občan často ani netuší, že existuje nějaký vnitřní trh. A nedokážeme eh, se oprostit od právního žargonu a skutečně komunikovat s občany. Já doufám, pane předsedo, že zase se nebudeme vzdalovat od občanů a že v budoucích letech budeme schopni skutečně zdůraznit a investovat do komunikace s evropskými občany a že takto získáme také jejich podporu. Pane předsedo, tam právě je třeba investovat do komunikace a e, musíme, musí nám to manažeři pro komunikaci vysvětlit a naučit nás to. Kromě toho občané z pravidla nedokáží rozlišovat jednotlivé instituce, komise, parlament, rada. A to jsou administrativní organizace a uvnitř členských států existuje určitý negativismus a možná bychom měli přemýšlet o tom, že bychom měli v jednotlivých členských státech jednoho představitele, který by reagoval, jakmile je slyšet několik různých názorů z celé z, z evropských eh, struktur, aby z toho nebyl Titanic. Děkuji. Zase to bylo příliš rychlé, říká pan předseda. Eh, kolega Van de Kamp má nyní slovo. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych poděkovat také komisi a radě za úvodní slova. S velikým zájmem jsem vyslechl eh, stanovisko výboru LIBE o vnitřním trhu. Domnívám se, že je potřeba podpořit vlastní myšlenku vnitřního trhu a výbor Libe není výjimkou v tomto obecném postoji. Volný pohyb osob je stěžejní v Evropské unii. Migranti, kteří hledají práci, ale současně mají znalosti, jsou velice důležití na vnitřním trhu. Pane předsedo, je to mnoho dobrých úmyslů a e, ty výsledky mm, jsou e, patrné. mě velice potěšilo těch 12 bodů, o něž hovořil komisař Barnier a já doufám, že v budoucnu dokážeme urychlit tuto problematiku, protože e, konkurence nebude čekat, až se rozhodneme. Děkuji, pane kolego, dobrý den a dávám slovo panu Maconimu na jednu minutu. Pane eh, předsedo, pane komisaři, paní ministrině, já eh, se domnívám, že práce ehm, zpravodajů eh, byla vynikající. To, co řekl pan komisař, co říkala rada, je skutečně velice dobré a je, jak si řídí se to v tom duchu návrhu Mario Montiho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 obnovit energii evropského trhu díky 50 opatřením, která jsou schrnuta a e, jaksi zdůrazněna tímto parlamentem v rámci 14 priorit. A v těchto 19 opatřeních je jich řada e, zaměřená na centralizaci trhu s tím, že trh se musí soustředit na potřeby občanů. A proto, abychom dokázali realizovat jednotný trh, je e, důležité zredukovat rozdíly mezi a, e, občany a, a v jednotným trhem a vzdálenost mezi nimi. E, díky obnovení důvěry občanů s podporou procesu ekonomické a sociální a politické integrace a především díky novému postoji vůči jednotnému trhu. Je potřeba, aby se postoje občanů změnily a všechny tyto cíle jsou obsaženy v těchto opatřeních. Paní Macony, děkuji. A po e, výborech nyní budou hovořit zástupci politických frakcí. A dříve než dám slovo prvnímu e, přihlášenému panu Otmaru Karasovi, bych vám chtěl říci, že